A nyní pokračujeme dál. Na pořadu dne je zpráva paní, pane Langena, který, která se týká eh, zprostředkovatelské činnosti v oblasti pojištění. A nejprve má slovo pan zpravodaj. No, ja, Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane komisaři. Dovolte mi nejprve poděkovat za celkově dobrou spolupráci. Na celé řadě zasedání jsme připravovali rozhodnutí našeho výboru, máme ještě řadu otevřených otázek, nicméně se podařilo vypracovat eh, vyvážené eh, přepracování eh, dané směrnice. Chtěl bych zde uvést základní body. Za prvé jde o to, že spotřebitele, zprostředkovatele pojištění a malé pojišťovací kanceláře zde dostanou pravidla, která jsou rozumná a s nimi lze pracovat. Také se posílí práva eh, o spotřebitelů být informováni o zprostředkovatelích pojištění. Dále zvyšujeme transparentnost eh, v oblasti informací o odměňování zprostředkovatelů. Dále jsme eh, přijali kompromis, který žádá rozšíření informací, tak eh, aby se zabránilo působení těch, eh, kdo eh, působí nekalým způsobem. Také jde o zavedení informací, které krátce a stručně budou informovat spotřebitele o podmínkách pojistné smlouvy a tak bude snaží srovnávat jednotlivé nabídky. A dále jsou to jasné požadavky na další vzdělávání zprostředkovatelů pojištění. V průběhu pěti let ve volně zvolitelném rytmu mají absolvovat celkem 200 hodin, což je tedy asi týden ročně vzdělávání a to povinně u e, nějakého nezávislého orgánu. Zodpovídali by za to členské státy. Potom zde máme kapitolu, o které jsme diskutovali velice dlouho a to jsou produkty investičního pojištění. Zde jsme se eh, domluvili, že to budeme řešit analogicky s MIFIDem, nicméně to zohlední specifika pojistného sektoru, abychom měli konsistentní legislativu, a aby, která by upravovala stejné produkty na finančním trhu stejně a eh, aby zde Eh, nebylo kladeno rovnítko mezi pojistné produkty a spekulativní produkty. O to nám šlo. Eh, trh pojištění a financí má průniky, ale je důležité odlišovat jednotlivé prvky. Eh, zohledňujeme tyto rozdíly a nabízíme spotřebiteli dodatečnou transparentnost, jasné informace, aniž bychom nenáležitě se chovali ke zprostředkovatelům pojištění. Také jde o informování o placení eh, provizí, zde bychom si přáli, aby to bylo kompletní. Potom právě posílení práv spotřebitelů v této oblasti, eh, že se mají zveřejňovat eh, odměny, také jsme zjednodušili takzvané zmatečné vázané prodeje a možnost, povinnost nabízet produkty separátně a také jsme se eh, dohodli na náležitém ošetření s ohledem na MIFID. Domnívám se, že se nám podařilo dalekosáhle zrealizovat v návrzích spolu se stínovými zpravodaji to, na čem jsme se dohodli. Já za to chci velmi poděkovat, i když o některých věcech budeme hlasovat odděleně a jsou některé pozměňovací návrhy. Jsem přesvědčen o tom, že e, zpráva snad získá souhlas všech a děkuji vám všem za spolupráci. Grazie, la parola... Děkuji. A slovo má pan komisař Barnier. Prosím. Paní předsedkyně. Já vás eh, všechny zdravím. Diskuze, kterou tady vedeme o zprostředkování pojištění, tak jak řekl pan Langen, tak eh, informované rozhodnutí a volba pojištění může snížit finanční zátěže na rodiny i na malé a střední podniky. Je to také nezbytné proto, aby abychom se ujistili, že rizika, která přijímáme, jsou náležitě pokryta. Tudíž tedy máme zájem chránit spotřebitele, proto jsou tady eh, zlepšení této směrnice z hlediska transparentnosti, řízení rizik, potlačení a zrušení konfliktu zájmu. To jsou eh, některé z důležitých kroků, které jsou této směrnici. Trh zprostředkování pojištění je trh, eh, kterému dominují často malé, střední a někdy i mikropodniky. A vzhledem ke specifičnosti tohoto trhu, tak komise ve svém návrhu se přiklonila k přístupu minimální harmonizace. A to říkám teď ve vztahu k různým kritikám, kteří říkají, že Evropa příliš harmonizuje v příliš mnoha oblastech. V tomto případě se Evropská unie omezuje na pouhé stanovení rámce, ale nechává členským státům potřebnou flexibilitu úpravám tohoto rámci eh, vzhled, k přizpůsobení se národnímu rámci. Chci poděkovat parlamentu za práci, za rychlost práce na eh, tomto tématu. Zejména chci poděkovat panu Langenovi za jeho kapacitu, za jeho angažovanost. Děkuji také eh, a panu Presedovi, stínovému zpravodaji Ole Schmidtovi, Svenu Gigoldovi, Ashley Fox a Jorgenu Klutemu. Dobře víme, že rada jak si nestačila vašemu tempu a znovu se do toho pustí potom od dubna. Doufám, že dojde k dotážení celé věci ještě v letošním roce. Tato zpráva reálně vylepšuje naše původní, náš původní návrh. To, co nám jde, je shodné chci zdůraznit dva body. Jednak ochrana spotřebitele, zlepšit ochranu spotřebitele, například, že by existoval eh, informační dokument o ty eh, produkty neživotního pojištění a eh, také pro EOPu. Dále zajistit soutěž zárovných podmínek mezi všemi aktéry a to až po všechny aktéry, včetně eh, ty, kteří prodávají eh, pojištění jako něco dodatečného a dále, aby existovaly srovnávací webové stránky. Nyní, když se podíváme do budoucnosti, tak v budoucím jednání musíme zajistit, aby existoval soulad eh, s dalšími legislativními nástroji, které jsou rovněž v přípravě, v přípravném procesu. Má to vazby na MIFID, který byl nedávno uzavřen na, naří, na další nařízení KIDIP a e, potom e, také e, řešení mimo soudních, tedy urovnávání sporů v, ve spotřebitelských sporech. A takže doufám, že budeme dále dobře spolupracovat s vámi i s radou. Myslím si, že tímto textem umožňujeme pojistitelům a zprostředkovatelům získat určitou stabilní bázi pro to, aby pokračovali v činnosti na tomto trhu, aby zároveň byli schopni nabídnout jistotu občanům v rámci eh, budoucího, tedy pokračujícího oživení. Děkuji vám za pozornost. Grazie, commissario. La parola all'onorevole. Děkujeme panu komisaři. a nyní paní Stiller z výboru IMKO. Děkuji, děkuji paní, panu zpravodaji a také panu komisaři. Já tady zastupuji eh, výbor IMKO. Eh, a musím říci, že hlavním smyslem tohoto návrhu bylo obnovit důvěru a zvýšit jistotu na trhu s pojištěním. Tento trh je fragmentarizovaný, rozdělený, je tu mnoho inkonzistencí, především pokud jde o informační požadavky. To znamená, že eh, spotřebitelé, zákazníci někdy správně chápou rizika náklady určitého pojistného produktu. Chceme zlepšit také eh, eh, prodej prodejní techniky eh, u jednotlivých produktů. Nicméně nemám pocit, že ta revize všechny tyto problémy dostatečně zohledňuje. Myslím si, že bychom měli mít ještě větší ambice s ohledem na eh, spotřebitele. Kromě toho jsem velmi zklamána tím, že tento rekaz eh, chce tedy změnit alternativní řešení sporů. ADR byl teprve nedávno schválen tímto parlamentem světem. Je to důležité především pro ty země, které eh, dospěli už dál. Pokud se podíváme na situace ve Spojeném království, tak zjistíme, že finanční ombudsman může přijmout finanční rozhodnutí. To znamená, že já mám pocit, že tato revize naopak oslabí ochranu spotřebitelů a to je velmi eh, znepoko- ne- znepokojující. Myslím si, že bychom se měli snažit o co možná nejvyšší standardy v oblasti ochrany spotřebitelů a neměli bychom brát bránit zemím, které jsou dál v tom, aby dál byly. Eh, pokud by se eh, to tedy změnil, mohla bych tu zprávu podpořit. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie. Děkuji. A mám pocit, že pan Léne tady není. Takže dále za jednotlivé frakce za EPP paní Galpeč na dvě minuty. Dovolte mi eh, v první řadě poblahopřát panu Langenovi k této vyvážené zprávě a také k tomu, že všichni zúčastnění aktéři jsou tímto návrhem pokryti, jsou do ní zahrnuty na rozdíl um, od předřečníka. Já se domnívám, že to, tedy je, stejně jako předřečník se domnívám, že to, uh, že to maximálně vyjde vstříc zájmům uh, spotřebitelů um, a včetně toho, to včetně toho, že informace by se eh, měly dostat spotřebitelům včas, než eh, podepíšou pojistnou smlouvu. Zvlášť důležité je, že pokud existují nějaké kontroverzní otázky, konflikty zájmu, tak v těchto případech členské státy mohou vyžadovat po zprostředkovatelích, aby zveřejnili veškeré svoje podmínky a jakékoliv další informace. Kdybychom měli podobné nařízení již dříve před krizí, tak eh, se domnívám, že bychom mohli předejít tomu, aby zprostředkovatelé mátli spotřebitele tím, že jim budou nabízet produkty bez eh, potřebných informací. Obzvlášť důležité v tom, na tomto trhu je školení. Mělo by být povinné. Je také významné mít eh, systém registrace online, abychom mohli monitorovat prostředkovatelský systém. Ten systém bude transparentnější, můžeme omezit administrativní zátěž. Paní předsedkyně, soudím, že tato zpráva je natolik vyvážená, že bychom ji měli podpořit všemi prostředky. A o to také žádám kolegy, až se bude hlasovat. Děkuji a eh, Presidenta, Barnier, primero mi reconocimiento al señor Lange. V první řadě eh, smekám před panem Langem a dalšími, kdo přispěli k dosažení kompromisu. Tento sektor zaměstnává přes milion lidí. A snažil, snažili jsme se hájit dodržování národních eh, pravidel, eh, bojovat proti rozštěpenosti eh, pravidel, rozdrobenosti pravidel. Pokud jde o finanční produkty, tak ty mají svá rizika. A je potřeba aspoň minimum profesionálních podmínek které musí být splněny, včetně kodexu jednání. A je tu také důležitá um, profesionální zodpovědnost. A proto uh, je důležité, aby eh, spotřebitel si mohl informovaně vybrat. Proto standardizovaný eh, formulář je vynikajícím krokem vpřed, stejně jako respektování eh, pravidel MIFIDu a také dodržování pravidel hospodářské soutěže. Musí to také splňovat pokyny EIOPA. Neměli bychom mít problém, myslím, že je tady rovnováha mezi svobodou nabídky a právě spotřebitel. Myslím, že se nám podařilo tuto rovnováhu najít. Myslím, že budeme mít velkou většinu ve prospěch tohoto projektu. Minuty. Fru talman. En, en politisk känslig... Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám zde politicky citlivou otázku, která se týká zprostředkovatelů pojištění. A je to také otázka, zda by se měly provize zakázat. V některých zemích, například ve Spojeném království, takový zákaz existuje. Ve Švédsku sice zatím není naplánován. Eh, máme Eh, ale zákaz eh, těch takzvaných upfront provizí. Eh, tedy těch provizí předem, ale je třeba, aby zprostředkovatelé vždy jednali v zájmu spotřebitelů a neměli bychom pracovat tak, aby to vedlo k monopolizaci pojišťovnického sektoru. Členské státy samozřejmě mohou zajít i dále, než navrhuje směrnice a mohou poplatky a provize nějakým způsobem ohraničit. A některé země si možná myslí, že je třeba mít přísnější pravidla v oblasti e, provizí. Budu teď pokračovat jazyce, který možná pro vás bude spor srozumitelnější. Několik pozměňovacích návrhů se týkají sladění s MIFIRem. Chci eh, se zeptat pana komisaře i pana Langena, co, co to v praxi znamená. Slyšel jsem od pana Gigolda, že pozměňovací návrh 4 a 5 nebudou mít žádný dopad na nadcházející jednání ohledně sladění s MIFIDem a IMD2. Já jsem ale slyšel opak. Pokud tyto pozměňovací návrhy pana Gigolda 8, 9 a 11, 10 a 11, tak ten právní postup bude techničtější a složitější. Chci tedy slyšet jednu věc. Nestačí prostřednictvím čtyřky a pětky zaručit sladění s MIFEDem a IMD 2. Tohle je důležité z hlediska toho, jak budu připravovat hlasovací seznam pro moji, moji skupinu. Grazie per il gruppo verde, Děkuji a za zelené pan Gigold na jednu minutu. Milí kolegové, pojišťovnictví se v minulých letech eh, prokázalo být jednou eh, z oblastí, která je nejvíc ovlivněna lobismem. Máme tam velké problémy především u kapitálových investičních produktů. Je to tak, že eh, MIFID tedy se že oblast MIFIDu podléhá lepší ochraně než e, pojišťovnictví. To znamená, že já si myslím, že je velmi dobré, že komise předložila tento návrh, protože jsme v rámci výboru ECON našli e, rovnováhu. Myslím si, že e, v tuto chvíli v rozprav, při rozpravě v plénu byly předne, předneseny některé návrhy, které ten koncept posilují, jiné, kteří, které ho oslabují. Eh, já prosím kolegy, aby si jako měřítko vzali to, že by tu měla být eh, konkurenceschopnost, férová konkurence mezi bankovními produkty a pojišťovacími produkty. To by mělo být naše hlavní, eh, to by mělo být naše hlavní měřítko. Jednoduché úvodní ustanovení nestačí, protože jinak bychom v trialogu nedosáhli stejného vnímání. Já tedy prosím kolegy, kolegy, aby, eh, se, eh, aby měli na paměti právě tento cíl, právě toto měřítko. Děkuji. Grazie. Eh, se non ci sono richieste di... Děkuji. Pokud nikdo nemá nic na srdci v rámci postupu každý jej, tak předám slovo panu komisaři Barnierovi. Děkuji. Jen stručně, protože příspěvky byly eh, tedy ucelené, jasné. Pokud jde o normy ochrany spotřebitelů, to zmínila paní Stiller, to je důležité téma, kterému se musíme vrátit v rámci trialogu, aby existoval soulad s dalšími texty, jak jsem už zmínil. Nemluvě o eh, tom, že nesmíme zapomínat na velmi specifický charakter pojišťovat, pojišťovnictví. Paní Galpelč, pokud máme tato pravidla v řadě dalších oblastí, které pan Langen, Giegel dobře znají, tak jestliže jsme vybudovali tuto architekturu textů, dozoru, transparentnosti, ochrany spotřebitele, kapitalizace bank například, kdybychom to měli všechno předtím, tak by asi nevzniklo hodně kriz, krizí. Kdybychom to měli před krizí, tak bychom se vyhli některým pochybným postupům, které hodně poškodili investory a spotřebitele. Stejně jako pan eh, Presedo se domnívám, že co nejlépe eh, podložené, podložená rozhodnutí informovaná rozhodnutí jsou důležitá. Musíme mít rovnováhu mezi svobodou nabídky a svobodou spotřebitele. Pan Gigold podpořil tento text, já děkuji. Pan Schmidt zmínil věc, o které se stále diskutuje, to znamená sladění eh, s MIFIDem pozměňovací návrhy 4, odstavce 4.5. Musíme eh, přeskoumat ještě tato ustanovení v rámci trialogu. Já chápu motivace pana zpravodaje a tohoto textu. Jsou tu ještě některé záležitosti, které musíme zvážit. Já se omlouvám, pane Šmite, že nemohu v tuto chvíli eh, odpovědět přesněji. Musím eh, pracovat eh, s vaším zpravodajem v rámci trialogu a pak teprve upřesnit. Děkuji za vaše pochopení. Grazie. ridò. Děkuji. Takže ještě dáme slovo panu Langenovi Pravodaji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat kolegům za spravedlivé posouzení kompromisu. Děkuji také panu komisaři a chtěl bych výslovně poděkovat všem stínovým zpravodajům. Kolega Sanchez Preseda, Sven Schmidt, Ashley Fox, Jürgen Klute, paní Styler, Sven Gigold. Myslím si, že přes komplikovanou výchozí situaci jsme měli dobrou a férovou diskusi. Za druhé, pane komisaři, nebylo to rychlé rozhodování. Vaše předloha je z 3. července 2012, to znamená více než rok a půl uběhl od té doby, kdy jsme začali jednat a rada stále poklimbává. Takže kdy to dotáhneme do konce, nevíme. Já nepočítám s tím, že by to bylo v tomto funkčním období, spíše to bude ve funkčním obdobím příštím. Paní Steller mluvila o tom, že by ráda zpřísnila pravidla týkající se vyvarování se sporů a otázky k eh, alternativního řešení sporů. Eh, my jsme to rozhodnutí o tom, který orgán je příslušný, předali členským státům. A myslím si, že to je správná cesta, protože tam, kde chtějí členské státy zajít dále, to mohou učinit, aniž bychom jim to nějak konkrétně předepsali. Každopádně děkuji za vaši podporu. Pan kolega Sanchez Presedo, který eh, tam zavedl hlavně otázky vázaného prodeje a hypoték. Pan kolega Ole Schmidt tam měl trochu jiný názor a my jsme, myslím, teď našli kompromis, který umožňuje tuto oblast ošetřit tak, abychom se na to shodli všichni. Pak kolega Schmidt hovořil o zákazu provizí. Ano, tak jak jsme se na tom teď domluvili, je myslím dobře, zelení ještě k tomu udělali pozměňovací návrh k zákazu provizí. Já si myslím, že zákaz provizí není eh, rozumná věc. A co se týče pozměňovacích návrhů 4 a 5 a jejich přizpůsobení MIFIDu, tak eh, to, co už můžeme převzít dnes, je daleko sáhle v textu zahrnuto formou návrhu. Podle mého názoru je to někdy lepší, než eh, to, co máme v mezitímním stavu MIFIDu. Musíme to projednat, ale musíme také pohlížet na specifika. A opravdu slibuji, že na těch jednáních, kde jsou přítomní stínoví zpravodajové, budeme tyto kroky nadále sledovat. Já bych nerad nyní zadními vrátky vpravoval do textu nějaká ustanovení, která nejsou vhodná pro pojišťovací produkty. A pan kolega Sven Gigol, já mu děkuji za to, že nakonec eh, přislíbil podporu tomuto kompromisu, tak pan kolega samozřejmě předložil i další jiné pozměňovací návrhy zelených. Jeden už jsem zde zmínil, to byl ten zákaz eh, provizí, s tím naše frakce nemůže souhlasit, já teď mluvím i za frakci. A druhý návrh, to je ten nový článek 26a, podle něhož by EOPA zásahem na trhu mohla zakázat určité produkty. Podle mého názoru to je úkolem vnitrostátních orgánů dohledu a nikoli úkolem Evropské instituce EIOPA. A proto my eh, jsme proto, aby se tato část návrhu zamítla. Na zváženou bych ještě dal eh, ty úpravy výjimek. O tom se nyní radíme u nás na frakci já to ještě proberu, uvidíme, jak bude v této věci hlasovat naše frakce, na rozdíl od zelených. Je naše frakce dosti veliká a chce být informovaná o obsahu a ne na závěr jenom něco odkývat. E, to je možná ten rozdíl mezi těmi malými a velkými, ale každopádně já chci poděkovat všem, kdo se do práce zapojili. Děkuji. Děkuji. Tím končím rozpravu. Hlasování bude zítra v 11.30. A nyní pokračujeme se zprávou paní Grosset. Třetí víceletí program činnosti Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014 až 2020.